o tomto. A nyní přejdeme k dalším bodu programu, což je prohlášení eh, eh, místo předsedy komise a eh, vysoké představitelky pro zahraniční politiku. A týká se to svobody projevu v Turecku, nedávné zatýkání novinářů, zástupců médií a systematický tlak na hromadné sdělovací prostředky. Zde já bych tedy chtěl eh, se obrátit na pana Dela Vedovu, aby pohovořil za radu. Pane předsedo, dámy a pánové, já zde hovořím za vysokou představitelku, paní místopředsedkyni. místopředsedkyni. Eh, v neděli v Turecku eh, byli zatčeni policií novináři a představitelé médií v Turecku. My jsme to všichni sledovali s velkou pozorností a místo předsedkyně Mogherini a komisař Hahn v neděli odpoledne vydali prohlášení, které zdůrazňuje úplně jasně, že e, zde ta zatýkání je v rozporu se svobodou projevu, což je základní princip demokracie. I prohlášení hovoří o tom, že je třeba i respektovat princip prezumpce neviny a také připomnělo se tam nez, právo, nescizitelné právo na eh, spravedlivý proces a na eh, dodržení práva na obhajobu. Ale jak to vypadá tedy zde? Eh, je třeba, ano, vždycky je třeba trestat trestné činy, ale v rámci principu proporcionality a podle principu řádného procesu. Komise tedy přijala jasné závěry, pokud jde o očekávání Evropské unie a pokud jde o povinnosti Turecka jakožto země kandidátské. A komisař pro lidská práva Rady Evropy mm, kolega Úzněsk také vyjádřil velké obavy a mm, považuje to za velký krok zpět, eh, eh, pokud jde o svobodu eh, sdělovacích prostředků v této zemi. I váš parlament se vyjádřil Eh, prostřednictvím pana Šulce vy jste vyjádřili své obavy nad posledním vývojem a tato rozprava by se měla zaměřit na to, jak vyslat silnější signál směrem k Turecku. Všichni souhlasíme s tím faktem, že Turecko jakožto země kandidátská, by měla se snažit o maximální ochranu eh, eh, demokratických principů i v praxi, což znamená plné respektování svobody projevu, což je zásadní pro to, aby bylo možné aplikovat další lidská práva, jako právo na združování se, právo na e, svobodu přesvědčení a náboženství a víry. Demokracie nemůže existovat bez těchto svobod. A ve své zprávě z roku 2014 o pokroku Turecka komise e, zde pozitivně kvitovala vývoj zemi, e, pokud jde o balíček demokratizace, pokud jde o boj proti porušování lidských práv, zde máme i judikáty Tureckého ústavního soudu, a eh, kdy se Turecko snaží i řešit kurdskou otázku. Ale nyní Tedy i ta zpráva tedy vyjádřila určité pochybnosti ohledně vý, určitého vývoje, především nezávislost soudnictví a svobody projevu a problémy se svobodou projevu eh, a svobody tisku v Turecku, to není nic nového. My jsme viděli již různé represe proti novinářům a sociálním sítím po eh, protestech eh, v parku Kec. I při příležitosti nedávného politického dialogu a bilaterálních setkání Evropská unie opakovala, že proces přistoupení mm, je tedy Mm, důležitý pro vztah mezi EU a Tureckem a my jsme vyjádřili obavy, pokud jde o základní svobody v Turecku, a to především svobody projevu, a my jsme zdůraznili, že hlavní motor tohoto procesu je právě vývoj v, oblast, eh, vývoj v Turecku v této oblasti, protože to je podstatné pro základní práva a právní stát. Při nedávné návštěvě v Turecku spolu s komisařem eh, Tyliandisem paní Morgarini a pan komisař Hahn zdůraznili, že, hm, že stav lidských práv eh, jsou zásadními oblastmi, kde musí Turecko něco udělat. Eh, všichni partneři v Turecku opakovali, že ano, to je velice důležité pro vztahy s EU a hm, příznivě i přijali tuto návštěvu. Všichni vyjádřili hm, to, že se angažují v procesu přistupování k EU a vyjádřili politickou vůli pokračovat před eh, a pokračovat s reformami, politickými reformami. Paní Mogherini a pan komisař Hahn Styrianides potvrdili, že mm, to je, mm, že tedy turecká strana vyjádřila tuto angažovanost a že to by ale mělo se teď přenést v činy. Členské státy EU několikrát opakovaly, že Turecko je základním partnerem a e, souhlasí s tím, že je třeba vyslat jasný signál, že je třeba, aby Turecko pokračovalo s reformami e, a především, aby zcela chránili svobody, včetně svobody myšlení, projevu a tisku. Členské státy také připomněly, že pokrok při vyjednávání o přistoupení Turecka, že to je podmíněno právě dodržováním práv, základních práv a principů právního státu. Evropská unie je ochotná podporovat eh, turecké úsilí v této oblasti. Proces přistupování je tedy eh, takovým referenčním rámcem právě proto, abychom, abychom mohli podporovat turecké reformy. Zde je jasná naše pozice a tato pozice i byla vyjádřena tureckým partnerům úplně jasně, koherentně. Evropská unie má právo a povinnost sledovat vývoj podobných otázek v kandidátských zemích a nyní Očekáváme od Turecka, že se konstruktivně bude snažit tyto naše obavy rozptýlit. Podle mého soudu to znamená eh, postupovat bona fide eh, v procesu přidruž, eh, přidružování se všemi nástroji, které máme. Turecko musí s námi spolupracovat. Já si přeji, aby i to, co turecká vláda vyjádřila, že tedy je pro Evropskou unii, že to ponese nějaké ovoce. Dámy a pánové, paní před, pane předsedo, ještě jednou vás ujišťuji, že e, tato událost je prioritou pro Evropskou unii a že to budeme sledovat e, velice pečlivě. Děkuji, dámy a pánové, za vaši pozornost a e, těším se na rozpravu a vaše názory. E, Děkuji vám, pane ministře. E, promluvil jste jménem místo předsedkyně a vysoké představitelky eh, pro zahraniční věci a nyní má slovo pan eh, Preda. Děkuji vám, pane ministře, za vaše slova. Eh, úvodem bych chtěl říci, že zde mluvím jako přítel Turecka. Nejsem tím politikem, jenž udělal kariéru na tom, že Mm, byl protivníkem tureckého přistoupení k Evropské unii, ale právě jako přítel říkám, že jsem velmi zneklidněn eh, poslední eh, vlnou zatýkání a eh, postojí k tureckým sdělovacím prostředkům. Zdá se mi, že turečtí politici přece chtěli přistoupit k Evropské unii a e, je to ale zdá se nyní pouze e, jejich zdánlivý záměr hlavními eh, eh, stoupenci přistoupení eh, jsou právě turečtí podnikatele a ti jsou zneklidnění a měli by vyslat skutečně poplašný signál na adresu tureckých úřadů. Pokud jde o vyjednávání o kapitolách 23 a 24, tak je nutno stanovit určité benchmarky, to alespoň bylo konstatováno v posledním usnesení o tureckém pokroku. Pokud tak učiní, učiníme, tak přispějeme k debatě, která probíhá v Turecku na toto téma. Závěrem bych chtěl říci, že Evropská unie nevysílá jasno, jasné poselství, jestliže bude pokračovat v vyjednáváních se státem, jehož ochota přijmout evropské eh, hodnoty je nejistá. Ignoro, a současně ignorovat tato jednání s Moldáví, která je mnohem stabilnější než Turecko. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Katy Děkuji vám, pane předsedo. Mm, přistoupení, to znamená do, do Evropské unie, to znamená respektovat pluralitu a e, demokratická práva. Do toho patří také média a proto já mám velké obavy z toho, co se stalo minulou neděli, e, kdy e, byl podniknut útok na e, noviny a také novináři byli e, zatčeni. My očekáváme, že nyní proběhne v Turecku řádný soudní proces, který bude vycházet z presumce neviny. Já jsem minulý týden navštívila Turecko jakožto zpravodajka Evropského parlamentu a vláda jasně chápe, že je třeba pokračovat reformách. Já proto tedy vítám prohlášení vlád, že přístupový proces demokratizace a Eh, vyrovnání s Kurdy patří k hlavním prioritám. My jsme znepokojeni tím, eh, co se nyní děje v oblasti lidských práv v Turecku a to znamená, že eh, nám záleží na pokračování přístupového procesu. Události ze 14. prosince vedly k značným pochybnostem o tureckém ochotě pokračovat demokratických reformách. Je nyní na Angaře, aby nás přesvědčila, že nadále trvá její přihlášení se k Evropské unii a jejím hodnotám. Toto je pro Turecko příležitost postavit si silný eh, demokratický systém, eh, ze kterého budou moci mít prospěch všichni občané. Nicméně zásah proti médiím eh, Turecko odsouvá od Evropské unie a to je špatná zpráva pro každého přítele Turecka. Děkuji vám. Nyní Charles Stanok na jednu minutu. Pane předsedo, Ať vnímáme politiku turecké vlády eh, jakkoliv, eh, musíme si uvědomit, že Turecko je významnou zemí my jsme od roku 2005, kdy jsme zahájili přístupové jednání, věděli, že to nebude nic jednoduché, poněvadž toto země má velice jiné dětictví než Evropa. My jsme zatím otevřeli a uzavřeli pouze kapitolu 23, poněvadž Turecko nadále neusnává Kyperskou republiku. Eh, jenomže eh, to, co v současnosti eh, předvádí stále autoritativnější eh, prezident Turecka eh, proti eh, studentům, proti podnikatelům, proti mm, novinám a tak dále. Také Edoan se poněkud snaží vyvázat ze smlouvy, kterou uzavřel s PKK a nehodlá podporovat Kurdy v boji proti organizaci ISIS. Eh, také eh, je určitá podpora džihadistů ze strany Turecka eh, v Iráku, v Sýrii a také jinde, ale přesto přetrvává naděje na změnu. Děkuji vám. Děkuji paní Šáker na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Sen o evropském Turecku se mění v noční můru a je třeba se probudět. Eh, já jsem byla jednou z těch přítelkyň Turecka, která se domnívala, eh, že eh, evropská perspektiva povede k reformám. Ale bohužel to, co jsme viděli minulý týden, tak toto je další těžká rána našim vzájemným vztahům. Poté, co došlo k tomu, že eh, kdysi eh, v korupčních případech mohl být snad zapleten i tehdejší ministerský předseda, nynější premiér a nynější prezident eh, Erdogan, došlo k velké reorganizaci justice. Otázka tedy je, proč Evropská unie začíná mm, být pevná teprve teď Eh, možná, že jsou eh, zde eh, obavy z toho, že po ukončení vyjednávání by se nám Turecko mohlo vzdálit ještě více. Víme, že dochází k masovému zatýkání bez soudního procesu a to, co jsme zažili nyní, tak to je pouze poslední případ novinář Gulan. A Bohužel nyní zde vidíme následky eh, nyní eh, rozporů v Turecku mezi bývalými spojenci. Dnes eh, řada Turků se bojí o svoji budoucnost. Ženy, akademici, podnikatele a v podstatě každý, kdo se staví kriticky ke zprávě, hrozí ztráta zaměstnání, ztráta živnostenského listu a tak dále. Prostě tyto hospodářské sankce eh, se stávají nyní nástrojem upevňování moci současného establishmentu. Je skutečně čas, abychom vyzvali eh, vládu AKT, aby se vrátila k mm, normálnímu běžnému fungování, což toto rozhodně není. Děkuji vám. Nyní pan Hadi Giorgio na minutu a půl. O čem dnes diskutujeme? my dnes diskutujeme o věci, která není ojedinělá, ale v Tureckém království je něco zhnilého. Nejenom eh, nedávné zatýkání, eh, nejenom porušování lidských práv a útoky na svobodu slova. Eh, a to, co se děje v, nebo dělo v Gizi parku. Týká se to také Kurdu, Kypru, Řecka, postoj vůči ženám a menšinám. Je to, jde o postoj pana Erdogana vůči usnesením našeho parlamentu. všechna naše usnesení putují do koše. E, e, my e, poslanci Eh, nejsme spokojeni eh, s tímto vývojem. Eh, chceme demokratického souseda, který bude respektovat své sousedy a také vládu práva a demokracii. Turecká vláda musí obdržet tvrdou odpověď od Evropské unie a to mohou být pouze sankce. Když je budeme pouze hýčkat, nepochopí nic. Budou pouze nadále si s námi zahrávat. Pokud Eh, se neshodneme na sankcích, pak eh, tyto diskuse a také usnesení, které možná posléze přijmeme, opět poputují do koše. Musíme být eh, upřímní ohledně jejich perspektivy přistoupení k EU. Musíme se snažit a ukáznit je a to musí převyšovat kalifát pana Erdogana. Děkuji a nyní má slovo Rebecca Harms, dvě minuty. Děkuji. Já mám za to, že všichni v této debatě bychom si měli uvědomit, a to je ostatně také apel na vládu pana Davutogla a prezidenta Erdogana, že Turecko a Evropská unie podél hranic Turecka mají společné velké výzvy. Válka v Syrii, ale také ISIS to jsou výzvy, jimž se nadále musíme společně postavit. Stejně tak jako obrovská humanitární katastrofa a lavina eh, uprchlíků v tom regionu. Na to nesmíme v této debatě zapomínat, co by společné výzvy. A přesto je správné se vyjadřovat velmi kriticky k tomu, co se stalo uplynulém víkendu a ta zatčení a obžaloby proti novinářům a prohledávání redakcí je nutno politicky zařadit do kontextu toho, co se stalo již v minulosti a k čemu i nadále bude docházet, pokud se nebudeme do toho e, rozhodněji vměšovat. Vláda již delší dobu považuje veškeré aktivity opozičních sil a k tomu nepatří pouze hnutí Gülena a média, ale všechny aktivity opozičních jako přípravu na eh, spiknutí proti státu anebo jako přípravu na puč proti prezidentu Erdoganovi a jeho většinové vládě. Já to eh, považuji za zcela nezdravý vývoj, že v Turecku protesty v Gizi parku, demonstrace proti ISIS, demokrace za oběti Kobane a e, různé e, pětní akce jsou považovány za součást velkého spiknutí. A jestliže nyní kritizujeme to, k čemuž došlo o minulém víkendu, pak k tomu musíme celkově přistupovat jako k problému mezi většinovou vládou a menšinami. Není tam už žádný respekt pro menšinová práva. Kritika je vnímána jako výzva k puči a to nesmíme tolerovat. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Winberg, aby se ujala slova. Děkuji, pane předsedo. Turecko je Turecko opět pošlapává svobodu slova. Novináři jsou zatýkáni a média jsou vystavena neustálému tlaku. Žádná země nebyla odsouzena za eh, porušování svobody slova tak často jako Turecko. A jestliže se podíváme na eh, věštěná slova, ehm, tak ehm, se vlastně v Turecku nic nestalo. Musíme se ohrazovat proti systematickému tlaku, které turecká vláda vyvíjí na svůj lid. Vidíme například, že redakce eh, deníku byla eh, zavřena nebo ohrožena zavřením již osmkrát a byl uvalen eh, trest odnětí svobody v délce 660 let vůči jednomu novináři a také řada dalších trestů z důvodu eh, svobody eh, vyjadřování. Více než 900 milionů eur eh, z evropského rozpočtu již plynulo do Turecka. Eh, to obdrželo Turecko výměnou za příslip, že eh, zlepší svou pověst, pokud jde o vládu, o právní stát a boj proti korupci. Pravdou asi je, že Turecko nikdo, nikdy nevyhoví daňským kritériím. Děkuji, nyní má slovo pan Salvini. Minuta a půl. Je neuvěřitelné, že 15, po 15 letech eh, teď eh, pořád ještě trváme na tom, že snad Turecko vstoupí do Evropy. I přesto, že 40 let okupuje jednu část eh, Kypru, tedy členského státu EU, vojensky okupuje a v podstatě tam eh, zbourali kostely a tak dále a neuznává genocidu Armenii, milion eh, mrtvých eh, a takže a, takže i přesto všechno Eh, eh, my eh, tedy děláme jako že nic, ale Turecko přece není Evropa, nebude to někdy Evropa. Samozřejmě můžeme mít ekonomické vztahy, strategické vztahy a tak dále, ty mají svůj důvod, ale my za to platíme a já to nechápu. Stát, který okupuje, vojensky okupuje 40 let jeden členský stát Evropy a neuznává to, že zmasakrovalo miliony lidí, Eh, a v Dubnu to bude 100 let eh, od genocidy Arménů a já bych rád zdali zde tento parlament si připomene staleté výročí genocidy a pořád eh, jim dáváme ročně 100 milionů euro ročně a Itálie teď hotovosti jim dalo e, spoustu peněz. Je to 100 milionů e, minulý rok, tento rok, za tři roky, pořád. E, a, takže i, a oni tam co dělají? Oni vlastně za naše peníze zavírají nováře, ale Turecko nikdy nebude Evropa. To si musíme seriózně říct. Mulțumim, domnule Salvini. Ano, děkuji. Děkuji, pane Salvini. Modrá karta na vás od pana Benefej. Akceptujete modrou kartu? Ano, pane Benefej. Máte 30 vteřin na otázku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl vědět od pana Salviniho, zdali hodla nebo zdali má zdali, eh, mm, to tež by řekl na adresku Putinova Ruska, on hovořil o okupaci území mm, a co mm, anexe Krymu a co eh, eh, podílení se na těch střetech na východě Ukrajiny. Vy jste hovořil o porušování práv a já si řeknu, co si vymyslíte tedy o Rusku. Domnule Salvini, aveți cuvânt. Děkuji, pane Salvini, máte slovo. To je snad čert. to je snad tam na eh, Krymu eh, a takže tam přece proběhly eh, všude volby a já tedy beru to, co řekl kolega, jako taková sympatická předvánoční provokace to bylo, ale tady my jim nic nedáváme, ale Turecku dáváme stovky milionů. A Rusku dáváme co? Sankce, a, které e, tuto zemi v podstatě dávají e, e, na kolena, takže to snad je žert, já snad ani na to nemůžu odpovídat. Dau cuvântul acum doamnei Zomer pentru un Děkuji a nyní má slovo paní Zomer, minuta a půl. Äh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, omezování eh, svobody názoru a svobody tisku v Turecku to není zas tak nové. Eh, to už tady existuje řadu let. Kritici jsou omezováni, zatýkáni a stačí karikatura k tomu, aby někdo byl stále umlčen. Sociální média se také vypínají a pak jsme měli minulou neděli tu velkou hraci a to opravdu není slučitelné s našimi evropskými základními hodnotami. Svoboda tisku a svoboda projevu jsou nezbytné v demokracii a to musíme vůči Turecku neustále opakovat. Jestliže někdo, některý stát takto tímto způsobem eh, porušuje tyto základní hodnoty, nemůže se nikdy stát členem EU. E, také e, další třeba kodaňská kritéria se v Turecku neplní, například e, pokud se týče bránění v obviněních z korupce, dochází tam k zabavování dokumentů a příslušní úředníci bývají tedy buď to přeloženi, anebo prostě propuštěni a je to prostě proto, že eh, je v podezření syn pana prezidenta. Čili právní stát tam eh, příliš eh, nevzkvétá, naopak od právního státu se upouští. My proti tomu musíme protestovat a jako Evropská unie opravdu se nemůžeme dále vůči Turecku stavět takto naivně a musíme se také bavit o sankcích a na, ještě tedy apeluji na e, ústavní soud, aby jednoduše a prostě e, nepřipustil hm, tyto věci. Děkuji vám. Není pan Richard Howitt na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. V Turecku už se nikdo nemůže cítit bezpečně. Já jsem Mm, hovořil dnes s jedním bojovníkem za lidská práva a z e, Turecku a e, to jsou jeho slova. Proč je tomu tak? E, protože se mm, tady dokonce umlčují média a zatýkají novináři a to prostě není slučitelné s principy demokracie. Prostě aktivisté, lidé, kteří se staví proti vládě, Spochybněna je také nezávislost soudnictví. Navíc tady máme podezření eh, z s různými mm, eh, se zneužíváním zákona o boji proti terorismu, kdy různé organizace jsou na základě tohoto zákona zakázovány. Eh, lidé bývají zatýkáni, eh, bývají drženi eh, ve vesnici bez obvinění, bez soudu, prostě bez jakéhokoliv vysvětlení. To v žádném případě není v souladu s chartami, s kteroukoliv chartovských práv. Já tedy sice rád slyším tedy to ujišťování, že eh, Turecko eh, si přeje přidržet se principu právního státu, ale jestliže eh, se skutečně děje to, co se dozvídáme od žurnalistů a od opozice, tak tady například neplatí presumce neviny, naopak oni se musí, musí dokazovat, že jsou jejich obvinění falešná, to mm, je zvrácená praxe. A navíc tedy Eh, ti, kteří hovořili, že to je eh, to musí mít dopad na náš eh, přístupový proces, tedy přístupový proces Turecka. Ano, čili já bych skutečně byl rád, kdybychom k tomu sepsali tedy zprávu. Ano, děkuji. Jsou zde dvě modré karty od pana Tanuka a pan Fontules. Eh, přijmete? Děkuji, pane předsedo. Eh, Že hovíte, eh, vy máte hm, pověst velkého přítele Turecka, a vy jste byli vlastně zakladatelem této organizace. A ano, my jsme nyní velmi kritičtí. A budete. Eh, možná budete se mnou souhlasit, jestliže bude pokračovat toto porušování lidských práv v Turecku, eh, že bychom měli pozastavit financování Turecku. Co jinak můžeme dělat? A, ano, děkuji. A eh, pane Hovete? Je, je tady ještě jedna. Dáme, dáme prostor ještě druhé modré kartě a potom odpovíte na obě otázky současně. Eh, prosím, eh, řekněte mi, jelikož eh, jste řekl, že mm, jaké je vaše stanovisko k Turecku. Ano, my, my víme, že se tam porušují lidská práva a svoboda tisku. Co si myslíte o útocích v Řecku proti tomu populární organizaci Golden Dawn, Zlatý úsvit, a e, osm členů tohoto hnutí je nyní ve vězení a nikdo k tomu nic neříká. Tak, e, já souhlasím, že je třeba odsoudit všechn, veškeré porušování lidských práv stejnou měrou, ale e, já se obávám, že tady je Eh, mnoho lidí, kteří eh, velice rádi kritizují Turecko, ale přitom nechtějí slyšet o eh, porušování lidských práv jinde třeba domů. A k panu Tanokovi, já myslím, že ano, já jsem přítel Turecka, já jsem na to hrdý a proto tedy jsem smutný z toho, co se tam dnes děje. Ano, my každý máme svoje stanoviska. Já jsem dnes hovořil s panem eh, komisařem Hánem a řekl jsem, že eh, já bych si příliš nepřál nějaké eh, preemptivní akce proti Turecku. Prostě ale odsuzme situaci a postupujeme dál. Dobře. Pokud pouze přejete mm, hezké Vánoce panu Tanokovi, tak to je pro nás diskriminace. A nyní pan eh, Messerschmidt. Děkuji. Je třeba eh, eh, si uvědomit že, a připomínat vládě, že Eh, nemohou takto eh, tedy zacházet s lidmi a to je třeba v Ankaře připomínat neustále eh, kvůli jejich názorům, tedy nemohou je takto persekuovat a nemůže za takových podmínek vůbec se snažit o vstup do EU. A Turecko se snaží být takovým mostem mezi Evropskou unii a Blízkým východem přece. A, e, e, jak to vypadá, Turecko e, se de facto ubírá jiným směrem, než deklaruje. Je třeba tedy zastavit vyjednávání o přistoupení a třeba se zamyslet nad nějakou technickou spoluprací, nad eh, volným obchodem, pouze dohodou o volném obchodu. A je to zcela nerealistické vůbec si představit, že Turecko se stane členem. Dobře, a nyní na eh, minutu 30 má slovo pan Liarik. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Co se stalo v Turecku eh, v neděli, to je v podstatě velice Mm, to vypadá jako velice eh, pečlivá připravená akce proti novinářům. Ve 13 městech byli eh, pozavíráni eh, novináři, šéfové redakcí, před, prezident televize a jediné bylo, jediná vina byla, že se snažili říct pravdu o korupci a dělali investigativní do, mm, mm, žurnalistiku. A teď je hrozba, že do konce měsíce ještě zatknou dalších 150 novinářů. A zde evropské orgány musí velice jasně odsoudit eh, tento útok na právo na informace. Bez informovanosti není demokracie a pane ministře jménem rady nemůžete zde akceptovat tedy eh, eh, to, o co se snaží pan Erdogan zde je třeba, aby propustili je z vazby, aby neutočili na tisk, je třeba, abychom my sloužili těmto ohroženým novinářům, abychom tlačili na turecké orgány, aby bylo učiněno eh, spravedlnosti zadost. A je třeba, aby se to reflektovalo v naší zahraniční politice protože zde přece bylo porušeno právo na informace, právo na to být informován a naopak Eh, je třeba tedy, abychom to využili jako takovou páku, eh, abychom apelovali na tyto státy, které aspirují eh, mm, mm, o přistoupení, tak aby tedy respektovali tyto principy. To je překračuje obchod, obchod a biznis. Děkuji. A nyní minutu a půl, paní Dekler. Děkuji. To, co se nyní odehrává v Turecku, není nic jiného než špatně zakrytý útok na tisk a svobodu slova. Novináři jsou obžalovávání za absurdních zámínek a také lidé, kteří eh, vyšli do ulic, do eh, parku Gizi, jsou eh, pro následování policejní síly, které vykazují násilí, ale zůstávají nedotčeny. A prezident Erdogan se snaží umlčet jakoukoliv kritiku vůči němu. To je ale naprosto nesprávná cesta pro vzmáhající se demokracii. Turecko může pouze profitovat ze živoucí občanské společnosti a kritického tisku a doufám, doufám, že Erdogan to konečně pochopí, protože bez právního státu a demokratických standardů se Turecko vpřed nedostane. Ale také Evropská unie a členské státy eh, v letcem spochybili, protože když členské státy stále blokují eh, cestu k přistoupení, zavírají kapitoly a tvrdí, že Turecko bez ohledu na to, co dělá a co dodržuje, stejně nemůže přistoupit. Pak nepomohou eh, občanské společnosti ani kritickým hlasům, ale zabrání zabrání tomu, abychom nyní například měli určitou páku k dispozici, abychom přiměli eh, Turecko k nápravě. Tak nám vlastně berete nástroje z rukou a tady eh, musíme zjednat nápravu a vůbec v rámci procesu přistoupení musí stát v popředí eh, zejména lidská práva a justice. Mnohem více než nějaké benchmarky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Carver, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo já eh, se také připojuji k odsouzení Turecka za poslední eh, vývoje a porušování svobody slova. Prezident Erdogan a jeho strana AKP, eh, jeden z jeho členů nedávno chtěl zakázat nám, aby se smáli na ulicích. Samozřejmě jsou spojenci britských konzervativců a Kamal Ataturk se nyní musí obracet v hrobě. Ale co považuji za matoucí je skutečnost, že v mé straně eh, je to pouze UKIP, která se staví proti tureckému přistoupení k eh, Evropské eh, unii protože skutečnost, eh, že by eh, Turecko eh, mělo neblahý dopad jeho přistoupení na Evropu hájí také konzervativci. To ale znamená, že Turecko mohou, může, Turci mohou cestovat volně 5,5 milionů by jich bylo a to by znamenalo velký migrační tok, jimž by byl, byla Velká Británie postižena navzdory nebo nad rámec Syřanů a Iráčanů. Byla by to také nová brána do Evropy eh, eh, pro uprchlíky z Blízkého východu a pro členské státy bude málo možností zastavit eh, tento tok příslip eh, britského premiéra, eh, aby, že Turecko bude moci eh, přistoupit k Evropské unii, je tudíž chybný. Přeji vám také šťastné Vánoce a Chanuku. Děkuji a nyní má slovo pan Sinadinos. Jedna minuta. Nedávno Erdogan prohlásil, že e, nepřipustí e, e, lekce o demokracii od Evropy. Jeden farmář jednou pěstoval hada a choval si ho na hrudi, ale ten ho jednou štípnul, ušknul to je jedna z bájek <laughs> Ezopových, ale e, odpovídá to e, realitě. Představte si Evropskou unii jako farmáře a Turecko jako hada. A je to skutečně směšné e, učinit z Turecka člena evropské rodiny. Tato země je naprosto totalitní, vůbec nerespektuje eh, práva eh, lidí a státu, ignoruje rozhodnutí mezinárodních institucí. Proč vás překvapuje eh, nedostatek svobody slova a poslední zátahy krev eh, protestujících eh, na eh, náměstí si stále ještě není suchá. Je nutno pochopit, že ilegální invaze a okupace Kypru, členského státu Evropské unie, genocida řeku Pontosu a také snaha proměnit všechny Balkánce na muslimy a Turky je neúnosná. Vaše tolerance vůči Turkům znamená, že se stanou ještě provokativnějšími a ještě autoritářskými. Děkuji, pan Hökmark, minuta a půl. Pane předsedo, za prvé, a to je velice jednoduché, turecká vláda musí propustit všechny novináře a e, nebojovat již, neútočit na svobodná média a to je zcela mm, relevantní pro to, aby vůbec eh, Turecko mohlo nadále být členem Rady Evropy, aby mohlo tedy plnit eh, mm, principy, jako jsou svobodná média a právní stát. Já si myslím, že musíme udělat, co můžeme, abychom podpořili tento vývoj. Je to vývoj, který musí vést tomu, že Turecko se stane moderní společností, že tam bude právní stát, že to bude otevřená společnost, demokratická, s rovnými právy pro ženy. To je Turecko, se kterým můžeme jednat do budoucna o případném členství v EU. Nikdy nebyla diskuze o tom, že dnešní Turecko, tak jak teď vypadá, by mohlo být členem. Problém je, e, z různých důvodů. Možná, že <clears throat> někteří Evropané se snažili zavírat dveře, jiní nebo turečtí někteří turečtí politici také chtějí zavřít dveře vstupu. Pan Erdogan posouvá svoji zemi špatným směrem. A to nejenom pryč od možného členství, ale také i pryč od eh, mm, otevřené solidní společnosti. Musíme apelovat na změny v Turecku. Děkuji a pane předsedo, mimochodem, já jsem respektoval dobu. Děkuji vám. Nyní paní Valenciano na minutu a půl. A pardon, pardon, ještě tady máme. Pane Hogmarku, na vás je tady otázka přes modrou kartu. Přijemete, přijmete ji. Takže prosím, pane Mateze. Děkuji. Pane Hogmarko, já mám jednoduchou otázku. Já jsem z Kypru. Jsem Evropan, jsem poslanec a pocházím eh, z obsazené části Kypru. Eh, ptám se vás úplně přímo, eh, se vším tím, co Turecko udělalo, kdybyste vy také byl Kypřan, toleroval byste to? Toleroval byste všechno to, co se nyní děje? A abych nebyl aby mi nebylo špatně rozuměno, já jsem eh, v první řadě těch, kteří by chtěli mít Turecko evropské, abychom přežili. Pro nás je to tedy otázka přežití. Prosím, jak se k tomu stavíte vy? Eh, pane eh, předsedo, vážený pane kolego, samozřejmě, že otázka rozdělení Kypru se musí vyřešit. A toto se musí udát eh, v rámci vyjednávání. Ale měli bychom eh, si také uvědomit, že Turecko, které se otáčí směrem k Evropě a bude se chovat správně, tak eh, se bude chovat správně také vůči Kypru a já myslím, že naopak Turecko, které se přátelí s Ruskem, eh, tak eh, to už tak nemusí být. A já myslím, že my máme všichni dobrý důvod podporovat eh, tento vývoj v Turecku. Děkuji nyní paní Valenciano na minutu a půl. A útoky proti komunikačním prostředkům v Turecku, to je předmětem našeho odsouzení, protože došlo mm, k útoku na svobodu projevu, ale také protože to vysílá politovaní hodný signál o směřování této země. E, mm, a pokaždé více a více se redukuje prostor pro opozici a pro, pro, pro ty, kteří chtějí protestovat. A retorika Erdoganovy vlády e, v poslední době e, je více a více nesnášenlivá. Socialistická skupina, zdá se, že tady je problém s tlumočením. Only Greek. Oh, Jenom do řečtiny. Just tell me when it's uh, fixed. <sighs> Is it all right? Je to v pořádku? I think you can go. Takže já myslím, že můžete začít, ano. Takže dobře. Mám začít znova, nebo co, co mám dělat? No, dobře. <laughs> já nevím, kdy k tomu došlo. Takže začnu? Začnu a pokračuju dál. Ano, dobře. Takže začnu znova. Ano. Dobře, děkuji paní předsedkyně. Já jsem říkala, že útoky spáchané proti novinářům a svobodnému tisku v Turecku, to si zaslouží naše odsouzení, tak jak se děje tady teď v parlamentu, ale to nejenom proto, poněvadž došlo na, k útoku na svobodu projevu, ale poněvadž to vysílá signál, který se nám vůbec nelíbí o tom, kam směřuje země Erdogana a pořád prostor pro opozici, pro protesty se redukuje v Turecku, včetně toho, že retorika vlády je čím dál více nesmírná nesnášenlivá. Socialistická skupina v, te, v parlamentu a všichni španělští socialisté vždycky říkali, že Turecko musí být evropské, proevropské. To by bylo dobré a proto, určitě máme hodně společného. Bylo by to dobré pro Turecko, pro Evropu, pro celý tento region, který je tak významný pro naši stabilitu. Ale proto je třeba, aby turecká vláda také sama aby jasně bez pochyb eh, eh, vyjádřila Eh, vůli, že chce podniknout demokratické reformy. A poslední dobou zde máme velké pochybnosti. Eh, všechny tyto činy je třeba odsoudit a je třeba, abychom velice pečlivě sledovali, eh, co dělá Erdoganova vláda. Potřebujeme evropské Turecko, ale zde spíše mám dojem, že Turecko se Evropě vzdaluje. Děkuji a nyní minutu má slovo pan Demesmaker. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, loni v červnu tento parlament přijal rezoluci o eh, tvrdém postupu proti protestujícím v parku Gazi. My jsme už tehdy kritizovali eh, nedostatek svobody tisku a médií v Turecku a dnes na tom nejsme o nic lépe. Tisk a média mají v Turecku opravdu potíže. Já jsem eh, dříve eh, byl eh, žurnalistou nejenom povoláním, ale také srdcem. A nyní vidím, že tedy turečtí kolegové jsou nyní utlačováni v zájmu údajné národní bezpečnosti, tak to se zdá, že vláda v Ankaře opravdu se vydává úplně jinou cestou než cestou demokracie. Stává se autoritativním režimem. Já myslím, že jestliže nám takto ukazuje pravou tvář, musíme z toho vyvodit důsledky. Děkuji. Minuta 30, pan Maltéze. Paní předsedkyně, já si myslím, že tato rozprava Eh, o excesech Erdoganovy vlády, tak to je, i v nás buzuje určité pochybnosti o pokrytectví. To je země, která má největší eh, počet zavřených eh, malířů je na 143. místě ze 180 hm, právě organizace novinářů bez hranice a se to zhoršuje. Horš, byli eh, zatčeni eh, mm, novináři a byli obviněni eh, kvůli různým tedy tendencím nacionalistickým, prokurdským a tak dále, levicovým, ale Turecko musí vzít na vědomí, že i jedna nějaká reportáž, novinářská reportáž, já to již dám 35 let, o korupci, no reportáž o korupci, no tak to mm, politici považují a vláda považuje za akt terorismu, tak to nejde. A potom i ta arrogantní reakce pana prezidenta Erdogana vůči kritice našich komisařů eh, Hána a Mogheriniové ukazuje, že je zřejmé, že evropská politika eh, vůči Turecku je milná, chybná a my jsme, eh, my, my možná bychom neměli být více demokratické demokratičtí a liberální, pokud je o pomoc. Ne, měli bychom vystup, vystupovat rezolutně a měli bychom co nejvíce tedy takto jednat. Děkuji a minutu má slovo pan Maragal. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes je to právě rok dny, kdy se provalil vážný případ korupce v Turecku, velké korupce na vysokých místech a před pár dny, po té, co turecký parlament odsouhlasil nový zákon o bezpečnosti, tak došlo k masivní policejní operaci pro proti konkrétní eh, komunikační korporaci a proti bývalým příslušníkům policie, což je jasná, jasný důkaz o snaze eh, kontrolovat, mít kontrolu média. Evropa musí přijmout jasnou pozici, ale třeba udělat rozdíl mezi mezi obecným zájmem eh, turecké společnosti a aktivitách eh, institucí, které jsou neslučitelné samozřejmě s pokračováním vyjednávání s EU. Ale Tady je jasné kritérium, ano, jsme přátelé Turecka, dobře, ale my chceme, abychom apelovali na, na tureckého ministra odpovědného za evropské záležitosti, aby mm, se dostavil před eh, parlamentní komisi, která to bude prošetřovat a potom je třeba i uh, i e, tedy i e, tedy e, podmínit jakékoliv pozitivní rozhodnutí v rámci vyjednávání právě přijetím legislativních reform a svobodou projevu a demokracie. Omlouvám se, už máme vypršela doba, takže nyní má minutu 30 pan Korál. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to byl takový blitz, blesková akce turecké policie. 24 novinářů eh, bylo eh, začeno, protože eh, psali něco, co se nelíbilo Erdoganově vládě a především psali o korupci v Turecku a to samozřejmě bylo něco, co mohlo implikovat i bývalého premiéra. A, e, a zde Erdoganova vláda tedy e, i e, provedla celou řadu útoků a vlastně vyvlastnila různé stanice a dostali se do rukou rodin vládních představitelů. Takže to je skutečně policie a soudy, které jsou velice blízko vládě. A nedávno i e, oni zakázali některé tedy sociální sítě, kritizovali YouTube e, nebo Twitter, protože byly použity údajně e, těmi protestujícími na, v parku Gezi. Zde i Evropská unie tedy ale financuje Turecko a Erdogan, ale na to e, i reagoval velice e, arrogantně, že e, se má Evropská unie starat sama o sebe, ale přece my chceme, aby ta, kandidát, každá kandidátská země plnila naše hodnoty. Já souhlasím s kopirským kolegou a to, že jediná cesta pro to, abychom mohli proti tomuto bojovat, bojovat jsou ekonomické sankce. Děkuji, minutu má pan Ferran. Dámy a pánové, milí kolegové, opět, opět, tady máme důkaz, že Turecko není demokratická země. Opět e, zde je utiskován tisk Erdoganovým systémem. My vidíme, že to je policejní systém v Turecku. Nic a jak to vypadá Erdogana, nezastaví. jedně, kdyby ho dali do vězení. A před deseti lety my jsme zahájili vyjednávání s Tureckem. A dobře, jakožto člen delegace pro Turecko, já mám dvě řešení. Za prvé, e, skončit e, s liberalizací víz pro Turky a za druhé ukončit veškerá vyjednávání s Tureckem o vstupu Turecka do EU. Děkuji. Děkuji. Minutu 30 má e, nyní slovo pan Parbrix. Ladies and gentlemen, minister... Dámy a pánové, ministři, prezidente, Zdá se, že e, tato diskuse sjednocuje e, protivníky Turecka v EU. My všichni máme e, velké starosti ohledně toho, co se tam děje a co dělá turecká vláda. Zdá se, že se kloní čím dál tím více k tomu, co vidíme v Rusku, ale současně bychom měli umět rozlišovat mezi tureckým státem, tureckou společností a tureckou vládou. A jestliže zaujímáme velmi negativní stanovisko, jako někteří z nás navrhují, navrhují zastavit eh, vyjednávání a uvalit ekonomické sankce, pak v podstatě eh, necháváme v eh, šanc velmi velkou část liberálně demokraticky orientovaných Turků, kteří jsou pro západně orientovaní. Já bych navrhoval, abychom nalezli nástroje, jak ovlivňovat tureckou vládu. A myslím, že především musíme Eh, se zamyslet, eh, eh, jak zacílit podporu, kterou poskytujeme při vstupující zemi. A nakonec bych chtěl říci, že jsme napáchali i vlastní chyby, protože jsme eh, zmrazili kapitolu 23-24, tím jsme se vzdálili a nejsme schopni ovlivňovat tureckou vládu v době, kdy to potřebujeme. Děkuji, minutu má slovo pan Bostináru. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, milí kolegové. Evident Chtěl bych zopakovat zjevnou věc. Svoboda tisku je eh, nezbytná hodnota Evropské unie, jakéhokoliv demokratického státu. Zatýkání eh, ze soboty jsou neakceptovatelná, eh, protože spochybňují respektování svobody v Turecku. Eh, zpráva o, hodnotící zpráva o eh, eh, Turecku by měla být otevřená, čestná. My socialisté a demokraté samozřejmě připisujeme velký význam akce EU vůči Turecku musíme hovořit o pokroku a současně o překážkách. Není to poprvé, co se hm, zabýváme svobodou tisku v Turecku a proto máme velké starosti o z toho, že se zhoršuje situace tisku a prezident Erdogan eh, se rozhodl pro nebezpečnou cestu pro Turecko a proto žádáme eh, tureckou vládu a také tureckého prezidenta, aby se zhostil své odpovědnosti za zemi. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, události v Turecku jsou více než zneklidňující. Režim prezidenta Erdogana provádí puč v tisku, zatýká novinář. Já jako východní Němec mám dobrý cit pro takovéto postupy a e, poznám, kdy dochází k zvůli státu. Chování tureckého státu je zcela nepřijatelné a porušuje všechny zásady a hodnoty Evropské unie. Může se takováto země, kdy stát členem EU, který které nemá respekt vůči státnímu vládě práva? Myslím si, že ne. Eh, že demokracie znamená aby stát a společnost dodržovaly hodnoty, to znamená svobodu eh, názoru a pluralismus. Zatýkáním novinářů opět obnažila Erdoganova vláda svou tvář. Tato vláda se stále více vzdaluje od Evropy a jakém, jakémukoliv eh, demokratickému sebepochopení. Začalo to eh, samozřejmě bitkou mírumilovných eh, protestujících v Gizi parku a tak to pokračuje. Erdogan se asi domnívá, že Evropská unie a mezinárodní společenství mu to nechají projít, ale komise a paní Mogherini musí nyní vyslat eh, jasný signál. Přerušení, ehm, respektive zrušení přístupových jednání eh, má být posledním krokem a nesmí být tabu. Minut. Děkuji. Nyní minutu má pan Šulce. Eh, v září 2005 eh, byly naše vztahy s Tureckem na vrcholu a dnes eh, je to vlastně rok, kdy proběhla v Turecku ta největší korupční eracie v Turecku. Odstoupili čtyři ministři a byl to de facto eh, naopak eh, to největší zhoršení našich vztahů, tedy mě, poněvadž eh, máme tady další případ z minulého víkendu. Proto tedy chci říci, že Turecko bylo silné pouze tehdy, když se orientovala podle Evropské unie. Například ve těch 5 až 8 rostla v průměru 6 ročně. V loňském roce to bylo pouhých 3 a něco procenta a to není eh, přímo jenom a výhradně eh, vliv krize. Takže prosím, eh, AKP, přestaňte se mstít a začněte zpravovat svoji zemi. Děkuji, milý kolego. A nyní má na minutu slovo pan Renars. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Země, která v takovémto rozsahu zatýká žurnalisty, tak ten prostě eh, v Evropské unii nemůže mít místo. Na tom se shodneme. Momentálně jde o jediný kandidátský stát, který eh, nejde ku předu, ale naopak vzdaluje se Evropské unii, třeba pokud se týče kodaňských kritérií. To je pro nás zcela nová situace a my se musíme mm, rozhodnout, jak na to zareagovat. Samozřejmě že eh, si musíme položit otázku, jestli stačí kritizovat pouze slovy. Nizozemský parlament například vyzval Evropskou radu, aby zmrazil nebo zkrátil eh, finanční toky do Turecka. Protože toto je E, toto jsou peníze, které mají e, reformovat společnost tak, aby byla kompatibilní s tou evropskou, jsou určena například středním vrstvám a podobně. Takže je třeba, aby Turecko dostalo citelný signál, že e, Evropa podporuje jenom ty, kteří věří na její hodnoty. Na minutu má slovo pan Andulakis. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, tedy ty poslední zákroky proti eh, tisku v Turecku jasně odsoudit. Tyto zákroky jdou proti svobodě názoru a proti demokracii. To především. Já jsem vždycky podporovala evropskou perspektivu Turecka, ale nyní eh, mám opravdu obavy, že tento vývoj je eh, krokem zpět v oblasti právního státu a lidských práv. Minulé neděli eh, došlo k brutálnímu potlačení protestů v Istanbulu a také jsou velice zvláštní pozice Turecka vůči mezinárodní akci proti džihadistům. Eh, také eh, došlo eh, ze strany Turecka nedávno k odsouzení Kypru. A to je opět náš členský stát. No a dnes se bavíme o zásazích proti svobodě médií. To všechno skutečně odvádí Turecko od EU. Děkuji, paní předsedající. Navzdory iluzím, Eh, Turecko není demokratickou zemí. Porušuje svobody milionů občanů a kromě toho vojensky obsazuje částky pro. Erdoganův systém vládnutí se vrací ke starým praktikám a zdá se, že to myslel vážně, když řekl, že odstraní cesty každého, kdo se mu postaví tvrdí, že Evropa se nemá vměšovat do jeho záležitosti. Já si skutečně myslím, že je třeba finanční pomoc v rámci předvstupních pomoci eh, pozastavit. My eh, samozřejmě máme v Turecku hospodářské zájmy, ale musíme také se zastávat eh, svých vlastních hodnot, které jsou v Turecku soustavně pošlapávány. Děkuji vám. Děkuji, čas se vypršel a na minutu má slovo pan López. Já, pokud jde o základní svobody a lidská práva za poslední eh, dva roky, eh, jak to vypadá, tam došlo k velkému zhoršení v Turecku represe vůči novinářům. Minulý týden to je pouze jeden případ navíc. Navíc v této situaci v Turecku, kde korupce se neřeší rozumným způsobem, soudy to neřeší a tady máme velké pochybnosti o nezávislosti soudnictví. Nezávislost e, e, projevu je předmětem každodenních útaků i další práva jako právo na združování a také a vzhledem k tomuto, co máme udělat my? Evropská unie by měla odsoudit e, tyto události, ke kterým došlo minulý týden, ale měli bychom přijmout pozitivní přístup nejenom vůči vládě, ale Eh, měli bychom se snažit ovlivňovat eh, události eh, v Turecku. To je naše povinnost ne vůči vládě Turecka, ale vůči tureckým občanům. Rua. Děkuji. Minutu má slovo pan Ruas. Paní předsedkyně, pane ministře, kolegové, nedávná zatýkání v Turecku v nás zbuzují otázku, zdali v této kandidátské zemi skutečně existuje svoboda médií, právní stát, nezávislost soudnictví, svoboda tisku, to jsou zásadní, nebo to jsou základy vlastně evropské demokracie, to je e, zcela zásadní jako záruka pro svobody občanů. Turecko je přistupující tedy kandidátskou zemi, tudíž musí respektovat tyto principy. A já se obracím na zástupce eh, italského předsednictví. Apeluji na vás, abyste zanalizovali velice bedlivě, pečlivě, co se bude dít eh, po těchto zatčeních a jaká konkrétní eh, nařčení jsou vůči nim vznesena je to kandidátská země tedy, by měla skutečně mít transparentní, nezávislé soudnictví a justici. Pan Erdogan řekl, Eh, že my bychom neměli to žádat po této zemi, ale my bychom měli, si myslím. A nyní minutu 30 má slovo pan Kristoforu. I Turkia Olaf αυτά τα Turecko nám celá léta ukazuje, že eh, jednu věc umí dobře. A sice soustavně eh, jakékoliv eh, dohody a závazky porušuje, a to nejenom doma, ale také mimo turecké území, vyvolává problémy v regionu a chová se agresivně v podstatě vůči všem. A dosud eh, to všechno bylo tolerováno. Eh, Turecko mm, prostě nic nedá na rezoluce a výzvy. Jestliže eh, chceme něčeho dosáhnout, je třeba přijmout opatření a to je už otázka také naší vlastní cti a důvěryhodnosti. Jinak eh, můžeme eh, vést rozhovory a rozhovory a nic se nezmění. Turecko už léta mělo šanci ukázat, že se umí chovat korektně což nečiní. Ano, eh, bere od nás peníze a vodí nás za nos. A to eh, tak nejde. My skutečně v Evropě musíme nechat zaznít výzvu, aby se konalo, aby se přijímalo opatření. Jenom toto Turecko pochopí, jinak eh, se nic nezmění. A... Děkuji a nyní minutu. Catch the Eye máme pouze reagovat na některé vystoupení které zde zazněla a týkaly se eh, právě projevu poslanců z řecka. Eh, některé byly velmi korektní ale někteří si je snažili využít bohužel ze zemí tedy z nezařazených poslanců pro prosazování svých národních partikulárních zájmů. to pokládám za eh, trochu, trochu odvážné i v rámci tohoto tématu které je jinak velmi závažné já sám se chci prohlásit za přítele turecka eh, nicméně porušování lidských práv eh, není možno tolerovat a eh, je nezbytné aby evropa podporovala ty státy které sdílí její hodnoty. proto vzhledem k tomu že je turecko přistupující kandidátskou zemí tak by měla rada skutečně tyto věci jasně pojmenovat a žádat po turecku nápravu. děkuji vám za prostor. Děkuji. Paní Morety. Prosím, máte minutu, paní Morety. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Eh, tedy ta eh, blesková razie, eh, která zatkla dva šefy policie a 25 novinářů s tím ředitele mm, významné stanice v Turecku, to je něco, co nemůžeme ignorovat a Evropský parlament musí apelovat naléhavě na turecké úřady, aby jejich úřady neporušovaly Eh, základní demokratické principy, a to jsou i principy Turecka, svoboda médií a nezávislost soudnictví a nezávislost vyšetřování, to je přece klíčové pro zdravou demokracii a je to i tak zakotveno v turecké ústavě. A tato zatčení, tak jak i řekla Mogherini a Pitela, to je neslučitelné se svobodou tisku, to je základ demokracie a je to proti eh, standardům Evropské unie a vlastně eh, na ty standardy eh, Turecko aspiruje. Je to nepřijatelné pro modernou demokratickou zemi, která chce vstoupit do evropské rodiny a tedy není možné, aby takto masově zatýkala. Děkuji kolegyně a minutu má slovo pan Marias. Paní předsedkyně, děkuji. Turecko uplatňuje svou známou taktiku pošlapává práva menšin a občanů a opět se pustila do pogromu a pronásledování novinářů a médií. To opět ukazuje, že tato země přehlíží demokratické hodnoty soudobé Evropy a ukazuje se to i v její eh, východní politice. protože světe div se, Turecko porušuje i mezinárodní námořní právo a pohybuje se vně eh, eh, vyhrazené ekonomické zóny. Turecko musí od Evropského parlamentu obdržet poselství o tom, že okamžitě musí stáhnout eh, veškeré okupační síly z Kypru a dodržovat mezinárodní právo. Tady na vás modrá karta. Přijímáte? Prosím. Máte 30 vteřin. Dobře, děkuji. Jenom eh, jsem chtěl se obrátit na kolegu. Zdali by nebylo lepší, kdybychom my jako Evropa hm, měli aktivní pozici vůči Turecku. Já si pamatuju, jak dlouho to trvalo Řecku, než vstoupilo do Evropské unie. A já si myslím, že Evropská unie dělá tady chybu tím, že neotevírá žádnou kapitolu a že nepokračuje ve vztahu s Tureckem. Otázka je, nemyslíte si, že by bylo lepší postupovat proaktivně, než pasivně čekat? Dobře, to byla otázka, odpověď. 30 vteřin, prosím, máte. Turecko ukazuje již eh, po mnoho let, po desetiletí, že nedodržuje mezinárodní právo ani demokratická práva. Myslím, že nadešel čas, aby Evropská unie otevřeně prohlásila, že s tím skoncuje a že není ochotna koncovat turecké okupační jednotky na Kypru. Je to velmi jasné protože jde o porušování svrchovanosti členského státu Evropské unie. Ano, pokračujeme s každý a pan Papolakos minuta. Děkuji. Zajímalo by mě, proč se tváříme překvapeně eh, eh, s, postojem Turecka vůči Kypru. Turecko přece nerespektuje základní práva ani svých e, občanů. Naše poselství musí být jasné. Chceli Turecko přistoupit k Evropské unii, musí respektovat právo a hodnoty Evropské unie. Nemůže po nás e, e, požadovat, abychom akceptovali turecké principy. Mám na mysli nyní režim Erdoganův. Jedná se o neootomanský režim. Je to jasné ze všech jeho projevů. Samozřejmě, že chceme mít Turecko v Evropě, ale pokud bude respektovat naše práva hodnoty. Dobře, já se omlouvám eh, teď předem za vyslovení vašeho jména pan Zamkavsky. kolegy, kdo se Vážená paní předsedkyně, vážení eh, kolegové, ti, kteří se zajímají o dění v Turecku, asi nebudou překvapeni. Lidská práva jsou pošlapávána, novináři jsou zatýkáni. Toto je stará praxe Erdoganova režimu a turecké vlády. Chtěla bych, chtěl bych vám připomenout, že jeho strana je neootomanská strana, která eh, usiluje o obnovu otomanské říše v původních hranicích. Podporuje Hamas v Palestině, podporuje islámský stát v Sýrii a Iráku. Co můžeme očekávat od Erdogana a Davitoglu? Porušování lidských práv a svobody vyjadřování Chceme-li chránit hodnoty Evropské unie, musíme skutečně uvažovat o sankcích vůči Turecku. Děkuji. Merci. Děkuji, pan Castaldo. Minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Opět, opět eh, hovoříme bolestně o Turecku. Tentokrát 27 osob zatčených ve 13 městech v rámci operace, eh, která eh, je ve stylu Erdogana. A i, i, i, i samozřejmě zde došlo k tomu, že celá řada tedy exponentů do toho byla zapojena a osoby, které jsou napojené, napojeny na Erdogana a působily v jeho kampani, jak se týkalo to, že to to je činnost těch novinářů. Zde mm, čím dál více tedy se oklešují svobody jako svoboda projevu v této zemi. Eh, mm, mm, I bohužel volba turecké eh, vlády je špatná. Není to eh, cesta směrem k právnímu státu a k Evropské unii, ne. A kdy tedy vyvodíme z toho nějaké eh, důsledky a kdy konečně na to budeme nějak reagovat. Děkuji. Pan Mabrides, také minuta. Děkuji vám. Během jedné minuty se pokusím o krátkou analýzu. V našem parlamentu jsou dva přístupy. Jeden spočívá v tom, že máme vyslat Turecku jasný signál a vyžadovat určité věci. A druhý přístup spočívá v tom, abychom udržovali nadále kontakty s Tureckem, otevírali určité kapitoly a eh, poskytovali mu větší prostor. Ale, milí kolegové, já chci také hovořit na adresu Evropské komise to, co říkáme my, není až tak důležité. Důležité je to, jak eh, si to Erdogan vykládá. Dobrá eh, předsevzetí a úmysly a projev dobré vůle vůči němu je jim vykládáno jako akceptování jeho politiky, jako odměna. Takže my ho odměňujeme za autoritářský režim. Chceme to, pokud ne, tak se připojíme k prvnímu přístupu. Děkuji a pan Kaputo končí eh, toto kolo Catch the Eye. Ano, e, zde vláda z Ankary spáchala velkou chybu a jediný výsledek toho je, že se posílí opozice. Toto začení neslučitelné se svobodou tisku, což je základní princip každé demokracie. Toto začení je proti e, evropským hodnotám, proti těm standardům, které musí Turecko dodržovat, pokud aspiruje na členství. Je to nepřijatelné pro moderní zemi, která chce být součástí evropské rodiny. Nemůže masivně zatýkat e, novináře a představitele komunikace komunikací. A mm, e, zde to jsou novináři, mezi nimi řada Kurdů, a kteří byli obviněni z terorismu, s tím, že se zde popírá princip, e, ne, ne, princip e, prezumce neviny a musí tedy zcela být stíháni podle principu spravedlivého procesu, ale ta cesta, kterou si zvolili, je zcela milná. To má velice negativní důsledky pro Turecko, pokud jde o politickou ekonomickou spolupráci s Evropskou unii. Evropská Evropská unie by měla reagovat velice odhodlaně a pevně. Děkuji, kolego. Tím jsme uzavřeli Catch the Eye a teď dám slovo panu Dela Vedova. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, poslancům a poslankyním, kteří eh, se zapojili do této rozpravy. A také i děkuji za Eh, velice relevantní eh, příspěvky a za obavy, které jste vyjádřili, které podle mě mm, jsou eh, sdílené. A bylo vhodné tedy využít této příležitosti a i zde vzít do úvahy Eh, eh, tyto obavy, abychom na základě toho mohli sformulovat eh, naši jasnou pozici a tu potom sdělit tureckým kolegům. Je třeba sledovat tuto, tuto situaci velice bedlivě. Evropská unie by nadále měla prosazovat svobodu projevu, svobodu přesvědčení, svobodu združování, ať je to online, offline, poněvadž Demokracie nemůže bez těchto svobod existovat. Turecko je privilegovaným partnerem, se kterým vyjednáváme o přistoupení a můžeme a musíme tedy velice otevřeně s tímto partnerem komunikovat. Jak řekl pan Schulz, vztahy s kandidátskými zeměmi musí být opřímné a otevřené. Jenom bych chtěl navázat na některé body, které zde jsme slyšeli. A to je bod, který se týká financování a prostředků. Určitě to je bod, který si zaslouží naší pozornost. Evropská unie eh, nefinancuje turecký rozpočet, ale především nevládní organizace a instituce, které, pro, mm, které pracují na poli právního státu a lidských práv. Máme dva nástroje, a to takzvaný předstupní nástroj a potom Evropský nástroj lidských práv. Komise nyní zkoumá, jak eh, zefektivnit tuto formu intervence a zde mimo jiné chci potrhnout, že eh, Eh, Turecko eh, v podstatě, eh, pokud jde o hlavu tak toho dostává nejméně z kandidátských zemí. A samozřejmě je celá mm, patřičné, aby, abychom apelovali na konsolidaci demokratických reform. A kapitola Tři samozřejmě je mm, k tomuto velkou pobídkou. Uděláme vše, abychom takto apelovali na eh, Turecko, partnera Evropské unie, kandidátskou země, zemi a musíme tedy v této cestě s Tureckem pokračovat. Děkuji, tím jsme uzavřeli rozpravu a